Kolegové, nyní je tato rozprava ukončena a přecházíme k následujícímu bodu ohledně otázky k ústnímu zodpovězení na adresu komise a sice ohledně ocelářského průmyslu Evropské unie. Eh, paní Amania Sartori eh, má otázku a slovo. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že dnes v tomto Evropském parlamentu jsme již debatovali o průmyslu, růstu, zaměstnanosti a pan komisař připomněl, že i dnes dopoledne jsme zahájili debatou s komisařem Tajánem Andorem a to eh, o energetice, dále jsme také diskutovali o problémech v automobilovém průmyslu. Nyní budeme tedy pokračovat touto otázkou k ústnímu zodpovězení za výbor ITRE ohledně ocelářského průmyslu. Dostali jsme také ujištění, že v prosinci bude předloženo usnesení k tomuto bodu. Včera jsme na začátek schůze toto stanovili. Vše to slouží tomu, aby Evropa se vyjádřila názorněji k této otázce. Ocelářský průmysl v Evropské unii je velmi eh, rozdílný v jednotlivých eh, státech. Je to ocelářský průmysl, průmysl eh, slitin, litin a železných kovů. Automobilový průmysl a také inženýrské stavby a stavebnictví využívají eh, tyto produkty eh, jako eh, desky, potrubí, dále také chemický průmysl využívá tyto produkty. Ocelářský průmysl musí být konkurenceschopný, to je rozhodující pro budoucnost Evropy. Evropa již mm, opustila čelní místo, převzala je Čína. Evropská unie se tedy rozhodla investovat více do otázek životního prostředí, což samozřejmě podporujeme. Ale vedlo to také k tomu, že náklady v tomto sektoru narostly a to společně s cenami za suroviny. Stále více se musí platit za vstupní suroviny do tohoto průmyslu. Dnes stojí tedy o 100% jde více než v USA. Eh, v některých dalších státech jsou náklady ještě vyšší. Ocelářský průmysl představuje 406 eh, podniků, eh, závodů. Do roku 2011 jsme zaregistrovali snížení o 16 v zaměstnanosti a dnes máme 3600 63 tisíc jednotek. Tato čísla nejsou příliš eh, pozitivní. Stále více obav také eh, vidíme v souvislosti s tím, že eh, se snižuje ta výroba, která je nezbytná pro automobilový průmysl a také stavebnictví, kde jsme měli určitou nadměrnou výrobu do posud. Dovoz je stále objemnější a zatím zatížení evropských výrobců je čím dál tím vyšší, což zase vede k dalším nákladům a to zase se nižuje naše schopnosti. Dochází k delokalizacím velmi často. Měli bychom si položit otázku, zda vedle nové strategie pro průmyslový sektor v komisi by nebylo nezbytné rozvinout politiky sektorální, tak, aby bylo možné postupovat v jednotlivých Eh, bodech a to tak, aby celá tendence se obrátila. Víme, že pracuje komise také na eh, politickém dokumentu k ocelářském průmyslu. Chci se zeptat, jak jste pokročili. Karse 2020 bylo přijato pozitivně, ale pro ocelářský průmysl bychom si přáli eh, také eh, objemnější eh, program. Neměl bychom mít takovou politiku, která by umožnila podpořit strategické sektory, tak aby byly konkurenceschopné, inovatní. Musíme si představit také to, že restrukturalizace v Evropě bude doprovázena politickými opatřeními, která je nutné podpořit také inovací výzkumem. To jsou nezbytné nástroje. Jen krátce jsem se chtěla ještě zmínit o jiných otázkách. Konkurence, konkurenční politika by měla být rovněž promyšlená. Když se podíváme na 90. léta, tak vidíme, že dnešní situace je zcela jiná v globální soutěži. Máme jednotný trh, který je Eh, také významný pro náklady v energetice, ale také obchodní smlouvy s třetími státy musí být zohledněny. Dále bychom si měli položit otázku, zda bychom neměli svolat radu, která by se zabývala pouze otázkou průmyslu a tato rada by eh, pak eh, měla se zabývat otázkou od roku 2020. Děkuji pan místopředseda komise, pan Tajany. Pěkný večer, pane předsedo. Paní předsedkyně eh, průmyslového výboru odvětví ocely je klíčové pro evropský průmysl. Je zde zaměstnáno 360 tisíc eh, osob a obrat je 160 miliard euro. Toto odvětví zaujímá klíčovou pozici ve zpracovatelském průmyslu. Došlo k fúzím v 80. a 90. letech a nyní nastoupil dynamický průmysl, který je vlastně v celosvětovém měřítku konkurenceschopný. Ovšem přesto zde narážíme na celou řadu problémů. Ačkoliv v současnosti 12 oceli, která se ve světě prodá, je vyrobeno v Evropě, je to tak, že naše podniky 80 eh, dodávají 80 eh, konkurentům. Mnoho produktů vyvážíme, dochází ke krizi a ta krize samozřejmě má dopad i v této oblasti, v eurozóně Neustále rostou ceny za suroviny, za energie a to způsobuje problém všem podnikům, které působí v ocelářství. Je to problém, ke kterému musíme přičíst také tvrdou konkurenci ze strany azijských zemí, které produkují ocel za mnohem nižších nákladů. Poptávka po ocelářských výrobcích mimo e, Evropu klesá. Také e, tedy e, klesá dovoz. Je to bohužel tak, že když si uděláme celosvětové porovnání například s cenami v USA, tak Cena za elektřinu je v Evropě dvojnásobná než v USA. To znamená, že musíme řešit mnoho problémů a to jsem pouze vytyčil takový všeobecný pohled na věc. Já jsem eh, se rozhodl se angažovat v této věci a to před eh, letní, letní dovolenou po setkání s odbory a také s paní Pérez. bylo řečeno, že zřídíme skupinu na vysoké úrovni, která připraví akční plán, který by tedy potom předložila Evropská komise před létem 2013. První zasedání proběhlo 17. listopadu a potom to prvním setkání všichni zúčastnění, to znamená průmysl a také zástupci podniků, naznačili největší výzvy, se kterými zápolí ocelářství. Velmi důležité poselství je, že musíme dobře vyvážit různá politická opatření pro ochranu konkurenceschopnosti tohoto odvětví v Evropě a pro ochranu pracovních míst, které s ním souvisí, aby nedocházelo k narušování celého hodnotového řetězce ocelářství. Dále máme zasedání naplánované na 16. prosince a my se pokusíme tam prohloubit diskuzi o těchto otázkách, které jsme již nadnesli během první schůzky. Ještě jednou opakuji, že v kolegiu komisařů bych chtěl předložit do letní přestávky 2013 akční plán. Jsem naprosto přesvědčen o tom, že musíme ocelářství podporovat. Podle mého názoru tato krize není, není eh, strukturální, je to krize, která je vyvolána velmi konkrétní hospodářskou situací a myslím si, že v příštích letech ocel bude jednou z nejdůležitějších součástí naší průmyslové politiky. V textu o um- restrukturalizaci průmyslu v Evropě Hovoříme o některých oblastech, které musíme zejména podpořit. Tam jsou například uvedeny inovace, a to s investicemi soukromými i veřejnými. Toto jsou oblasti, kde je možné dosáhnout velké kvality. Jde o ekokompatibilitu, ekologická auta, stavební sektor, to jsou eh, důležití zákazníci ocelářství. Ocelářství tedy musíme také eh, zahrnout do této strategie Evropské komise. Jak víte, Evropská komise si vytyčila takový cíl a to jsem již vysvětlil jednotlivým frakcím Evropského parlamentu i radě. Do roku 2020 20 HDP musí eh, pocházet eh, z tohoto produkčního odvětví. Musíme vynakládat eh, velké úsilí a musíme se postarat o to, aby mm, jsme používali pokrokové technologie a podpořili inovační kapacitu v oblasti ocelářství. Je to velice důležité, abychom znásobili úsilí v oblasti inovací. Ovšem já věřím, že navzdory těmto problémům Evropská komise eh, dospěje k cíli, je odhodlána být aktivní, podpořit toto odvětví a pan komisař Andor se bude účastnit všech iniciativ, eh, které přispějí k realizaci tohoto tým cíle. Myslím si, že v podstatě mé aktivity vychází ze dvou hlavních eh, věcí. Abychom zabránili krizi, která by se mohla ještě prohloubit, se musíme pokusit důsledky této krize předvídat a se zástupci průmyslu, zaměstnavateli, tedy to si uvědomuje i paní Sartori a paní Pérez, a já jsem to neustále opakoval na setkání vysoké skupiny. Vždy jsem je vyzýval, tyto dvě poslankyně, aby zastupovali výbory parlamentu v této skupině a tedy vnášeli svůj vliv do, toho, do jednání o tomto odvětví. V příštích měsících a týdnech budeme pracovat na tom, aby ocelářství mělo budoucnost. Já se donívám, že tato budoucnost může být pozitivní. Samozřejmě je třeba vynakládat úsilí tímto směrem, potřebuje podporu parlamentu, ale pokud budeme postupovat moudře a společně, podaří se nám dosáhnout cíle, v který všichni věříme. O tom jsem přesvědčen. A myslím si, že tak zohledníme i to, co je zde popsáno v otázce k ústnímu zodpovězení. Doufám, že jsem na tuto otázku odpověděl a mohu říci, že jsem zcela na straně Evropského parlamentu. Děkuji, pane místopředsedo komise. A nyní eh, řečnice za eh, politické skupiny, nejdřív EPP, eh, pan Frank Prost, dvě minuty. Ano, děkuji, pane předsedo. V některých oblastech Evropa již není konkurenceschopná, to je fakt, který musíme akceptovat, ale nesmíme toho letovat. Naše závislost na zahraničí musí být snižována také v těchto strategických oblastech, jako je ocelářství a nesmíme opustit trh, který existoval 200 let. Zde je však zapotřebí, aby Evropská komise byla aktivní okamžitě. Chci se tedy zeptat, jaké strategie budete mít, tak aby se výroba Eh, také obnovila, ale eh, eh, podpořila také zaměstnanost. Děkuji. A nyní za SD pan Lange minuta 30. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Ano, my vás podporujeme ve vašich snazách, aby bylo evropské ocelářství posíleno. Já si myslím, že je eh, dobré, když jednoduše pouze nesledujete snižování výroby ocely. Já jsem totiž eh, slyšel nedávno výrok zástupce ocelářského průmyslu, který říkal, že ze 400 tisíc pracovních míst musí být 100 tisíc pracovních míst odbouráno. Tak nemůžeme se k tomu stavět. My musíme zabezpečit, aby tento stěžejní průmysl v Evropské unii byl stabilizován a byl perspektivní a to je tak také byl to také základní e, stavební kámen Evropské unie, neboť e, to bylo e, vlastně to bylo schromáždění a také uh, unie uh, uhlí a ocely. A právě proto musíme se zaměřit na to, aby evropské ocelářství mělo budoucnost. My musíme vyrábět vysoce kvalitní druhy ocely, například pro energetiku a také ocelářství musí být dostatečně konkurenceschopné. Takže my vás podporujeme při stabilizaci evropského ocelářského průmyslu. Děkuji. Děkuji vám a dalším řečníkem je paní Durand. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve se zamyslela nad pracovníky Liège a Florange, kde tu, ten podnik převezme někdo další a dále mají také problémy. Ovšem ocel je přesto velice e, základním průmyslem, který strukturuje celé hospodářství. Musíme obnovit průmysl v Evropě. Evropská komise 6. prosince chce vynést in, in iniciativu eh, v této oblasti koordinovanou na evropské úrovni, v níž budou členské státy spolupracovat eh, a, a eh, nebude to moci být tak, aby velké skupiny rozhodovaly o životě nebo smrti některých podniků, dostávají velké daňové výhody a nařízení samozřejmě nebude eh, něco, co přijde samo o sebe, je potřeba to eh, organizovat. Kvóty oxidu uhličitého eh, byly jaksi odvedeny jinam a my tady máme 9950 Eh, milionů kvot navíc a eh, takže to opravdu není optimální. Potom je tady samozřejmě také otázka eh, ekonomické struktury Evropy s tím, že musíme být ambiciozní politiku a je zřejmé, že toto nebude možné bez ocely a já bych si přála, aby ta ocel, na které budeme stavět, byla evropská. Děkuji paní Durant za zelené. To hovořila paní Duranta za AFD, e pan Kursky dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Ocelářský průmysl v Evropě trpí trpí stoupajícími výrobními náklady a to také souvisí s energetickým a klimatickým balíčkem, protože tím byly také redukovány emise CO2 do roku 2020 jenom v Polsku přijdeme tímto o 250 pracovních míst. V ocelárnách v Krakově se plánuje propuštění 600 pracovníků a také se plánují propouštění v dalších závodech. Dojde k likvidaci oleráren a také dojde k delokalizaci eh, do, na Ukrajinu a také do Indie, kde neplatí žádné podmínky pro životní prostředí. Takže restrukturalizace to není, spíše Opravdu tady máme závažný vývoj, protože v tomto odvětví pracuje v Evropě téměř 7 pracovníků. A také levné dovozy z Číny a také z postsovětských států je třeba zablokovat. Děkuji vám. A nyní za GUE paní Enan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 Hmm, s touto otázkou se dostáváme do evropského rozporu eh, chránit eh, lidi a jejich budoucnost, nebo se starat o rentabilitu eh, nebo svobodnou konkurenci, která všechno ničí, protože se jedná spíš o dumping. Ocelářský průmysl je základem Evropy. Je to sektor, který se rozvíjel, kde bylo možné také, aby lidé získávali mnohé oblasti. Je to základ pro potravinářský průmysl, automobilový průmysl a stavebnictví. Jsou zde tisíce eh, za pracovních příležitostí a vytváří se zde velké bohatství. Je to sektor, který eh, činí eh, Evropu bohatou. Náš ocelářský průmysl je před obrovskou krizí. Velké výrobní kapacity se ničí a také život tisíce zaměstnanců. Případ Mital je zcela jasný. Zde se rozhoduje o zavírání závodu v Liež a jinde. Mnohé prostředky však na základě fiskální optimalizace byly převedeny pouze do Lucemburku a získaly výrobce také získává eh, na více rentabilitu a přitom eh, jsou zaměstnanci pouze využívání a pak vyhozeni. Eh, evropský průmysl je vlastně ve hře. Všichni zaměstnanci jsou již v určitém koutku a měli bychom ochránit ocelářský průmysl také pro následující roky. Děkuji. Děkuji vám a nyní pan Melcer. Děkuji, pane předsedo. Současný propad konjunktury v ocelářství souvisí především se slabší poptávkou z automobilového průmyslu a především eh, ve státech na jihu Evropy, kde jsou velké dluhy. Stoupající energetické náklady také dávají ocelářům zabrat a eh, také to strhlo v současné době odvětví zpracování šrotu. Evropská unie má nejvyšší vyšší mzdové náklady a také má, jsme v tvrdé konkurenci vůči konkurentům mimo Evropu, kteří pracují bez certifikátu v oblasti životního prostředí a tím pádem se dostává k nám levná ocel, která není spojena například s certifikáty. A to by také měla brát komise v potaz, jestliže chce zvýšit cenu certifikátu. Jestliže se hovoří o nás o snížení kapacit o čtvrtinu, tak si toto musíme uvědomit, že to by také vedlo k tomu, že přijdeme o 100 tisíc pracovních míst. Jestliže toto se stane, pak si musíme uvědomit, že budeme muset Evropská unie také podchytit tyto negativní dopady. Děkuji. A nyní paní Angelili. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla poděkovat paní předsedkyni Sartori za to, že položila tuto otázku. Ocelářství je zásadní pro evropský systém a ocelářský průmysl eh, tam dochází k velkým propadům. Především tady máme výrobu mimo Evropy. Tady máme Čínu, ale jsou tady ještě další země. Tyto země vyrábějí vlastně v nekalé konkurenci, protože nestarají se o životní prostředí a tak také ne o práva pracujících. Tak také v těchto zemích vypadají eh, státní dotace úplně jinak a také cla jsou podstatně nižší. Pane komisaři Tajany, my máme velkou důvěru ve vám eh, zpracovanou strategii. Já vám za to se srdce děkuji. Vy jste několikrát řekl, že musí Evropská unie přizpůsobit své dotace například v oblasti ocelářství. Já také chci se vyjádřit k závodu v Kerny. Toto je evropské dědictví a nejenom to, to je jeden z prvních výrobců nereze. Byly tady velké kontroly kvality, také jsme se, se snažili dělat různé věci pro životní prostředí, také eh, došlo k tomu, že opravdu v Terny máme výrobní link, majetku, která přešla do ruky Finů. Vyráběly se tam především roury v obrovských množstvích. ale v současné době je to všechno v propadu. Nevím, jak můžeme zaručit dlouhodobý průmyslový projekt, jaký jakou strategii máme na snížení nákladu na energie a jakým způsobem se nadále bude provádět certifikace ocelářských výrobků. Děkuji, děkuji vám a nyní paní Toja. Děkuji. Energetická krize vede k tomu, že zaměstnanost eh, se snižuje. Eh, mnozí zaměstnanci mají prekérní a pracovní příležitosti a největší ocářské podniky vždy odcházejí do, na Dálný východ nebo do USA a vždy se jedná o otázku evropského modelu. Musíme říci, že průmyslová odvětví potřebují solidní základ na jednotném trhu. Tento sektor musíme bránit, aby tento průmysl byl stabilní. Budeme eh, podporovat vás, pane komisaři, chcete-li zabrzdit eh, zničení tohoto průmyslu. Dnes odpoledne nebylo řečeno, že eh, v tomto sektoru je nutné podporovat jak zaměstnance, tak také ochranu životního prostředí. Ocářský průmysl je indikativní sektor a je nutné nalézt různá řešení eh, pro uspokojení různých zájmů. A evropské projekty eh, je nutné připravit lépe. Jde o to, aby byly udržitelné. A zde nesmíme ustupovat. Je to skutečná přidaná hodnota k konkurenceschopnosti. Musíme podporovat eh, investice, technologie, postupy, a také kvalifikace podniků. Pro evropský průmysl je tomu tak, že eh, také musíme lépe využívat energetické zdroje a zkoumat nové materiály. Děkuji. Nyní dávám slovo paní eh, Kolarské Bobinské. Děkuji vám, pane předsedo. V Evropě, v Polsku a v jsou regiony, kde mnozí zaměstnanci ztrácejí své pracovní přijetosti. Levná ocel je dovážena z Indie. Je to klasický příklad toho, co můžeme označit jako carbon leakage. Pokud Evropská komise bude měnit eh, obchodování s emisemi i nadále, tak eh, budeme ještě více ztrácet. Backloading je velikou výzvou a problémem pro ocelářský průmysl. Toto rozhodnutí neovlivnilo pouze ceny. Je to také první krok směrem k eh, státní podpoře. Je pravda, že jsme rozhodli o tom, že náklady podniků eh, budou eh, restituovány, ale naznačuje to také, že jednotlivé členské státy nemají prostředky pro krytí těchto nákladů. Ve čtvrtek budeme hlasovat o COP18 a v tomto dokumentu je také uvedeno, že máme určité obavy ohledně vzrůstajícímu dovozu. Musíme ale jednohlasně eh, rozhodnout, zda jsme ochotni exportovat pracovní eh, příležitosti a tím také získávat podporu e, životního prostředí. Pan Gultieri, minuta a půl. Grazie, presidente. Ma le attuali difficoltà... Děkuji, pane předsedo. Dnešní potíže ocelářského průmyslu v Evropě by nás měly vést k tomu, abychom přemýšleli o průmyslu v Evropě celkem. Nejde o jednotlivé kompetence, eh, jde celkově o otázku konkurenceschopnosti, obchodování, soudržnosti a také fiskální. Hospodářská krize ukázala, že především eh, finanční průmysl je v popředí, ale i zde dobře se musíme podívat na to, jak by bylo nutné eh, zlepšit strukturu. Eh, jsou nejrůznější otázky, kterou se, které se kladou eh, jde o závody v Terny i jinde. Co se týče soud že zde bychom měli eh, posílit globální perspektivu a nikoliv jen jednotlivé sektory, kde dochází k ovládnutí trhu. Integrita by měla být eh, udržena také pro závod v Terny. Někteří stahují své investice a jiní eh, zase nepodpoří zaměstnanost. Také v závodech na výrobu potrubí a bylo již řečeno, že politika fiskální konsolidace je nezbytná pro růst. To znamená, že by bylo nutné zasáhnout silněji. Také v politice jednotlivých členských států je nutné leco opravit. Výrobní sektor musí být zajištěn, protože je strategicky důležitý. Děkuji. A slovo má paní Luling, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Opravdu mi puká srdce, když vidím, že jsou postupně uzavírány a téměř nevyhnutelně ocelářské závody v mém rodném městě Siflange, kde dnes zaměstnávají asi 70 osob, zatímco na počátku 80. let tady pracovalo 3000 lidí. Je to kus historie a Eh, paměti, který odchází a já skutečně dokážu sdílit smutek a také rozhorčení eh, tisíců lidí tady i jinde i když tedy nezdílím myšlenku o zdi zlých kapitalistech, kteří propouštějí proto, aby eh, ustoupili akcionářům. Máme tady nadkapacitu, eh, nadměrnou produkci, krizi a také přílišné administrativní eh, a legislativní přemeno Evropské unie. To vše podkopává konkurenceschopnost našeho průmyslu a já si myslím, Eh, že eh, tady opravdu eh, uzavírání těch továren ocelářských bude mít opravdu strašlivé důsledky pro evropský průmysl a řemesla a proto musíme reagovat ne nějakými planými sliby, ale musíme se opravdu zavázat k důstojné průmyslové evropské politice. Musíme hájit strategické zájmy a ocelářství bez pochyby je jedním velmi důležitým průmyslovým prvkem. Samozřejmě tady nejde o protekcionismus nebo o to, abychom uzavírali hranice, ale Evropa nesmí být průchozí pro všechny, nesmíme otevírat trh všem. Naši hlavní partneři nám ukazují cestu. Pokud jde o ocelářství, tak eh, musíme definovat v Evropě minimální normy tak, abychom neohrozili průmysl, eh, který by se mohl jednoho dne rozběhnout, až eh, vymizí nebo odejde konjunktura. Ale v tom, co se děje dnes, je co se špatného. Průmyslová politika by to vše zvládla a nějak by neohrozila konkurenceschopnost evropského průmyslu eh, vůči ostatním částem světa. Já doufám, že jste pochopil, eh, pane komisaři, už nemáme čas, který bychom mohli ztrácet. Děkuji, paní Luling. A je třeba respektovat pořad jednání a já jsem s vámi byl mírný a nechal jsem vám další dobu. Eh, pan Darden, děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Ocelářský průmysl zůstává eh, průmyslem, který má budoucnost. Opakujeme to. Ehm, je to oblast velmi důmyslná, je to velice důležitá část průmyslu, kterou si přejeme eh, rozvinout. Je to surovina například pro automobilový průmysl a je to velmi důležité. Byly tady velké investice, často také veřejné. Investovalo se do výzkumu nových průmyslových eh, ocelářských produktů s přidanou hodnotou. Ale jsou tady velké skupiny, které eh, tady dělají eh, zvláštní kroky. Například Arcelor Mittal tady postupně začaly v Liež a jinde odbourávat své závody. Je tady problém konkurenc, konkurencí, eh, vyhledávají lepší lokality a odmítají myšlenku eh, tedy eh, využít nějakým jiným způsobem své zařízení, protože se bojí, že by to mohl převzít konkurent. A komise tady zabránila obnově. Eh, já nevím, jestli komise by neměla se na tyto případy eh, zaměřit eh, a prostudovat, jestli to není také případ nekalé konkurence. Děkuji a slovo má paní Beres jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, Toto jsou tři diskuze, které následují v našem programu, eh, kde vy eh, jste eh, naším diskusním partnerem, částečně tady byl i pan Andor a to je správné, protože musíme hovořit o průmyslové politice, protože to je něco, co je důležité pro pracovní místa v Evropě. Ovšem chybí tady jeden aktér a to je také komisař Barnier, protože je tady celá řada strategií, je to, jsou to strategie pro financování hospodářství, hospodářství, ale dochází k tomu, že se vlastně narušuje průmysl v naší oblasti. A na to se musíte zaměřit. Stejným způsobem musíte postupovat i vy. Děkuji, že je tady iniciativa pracovní skupiny, která logicky zapadá do uvahování, uvažování eh, o surovinách a automobilovém průmyslu, protože tady je potřeba mít globální přístup, strategii. Samozřejmě je tady důležitá otázka výzkumu a vývoje ale je třeba zohlednit to e, také v souvislosti s pracovními místy. Evropané byli opravdu šokovaní tím, e, že už vlastně jaksi nezvládají přístup k zácným půdám, jakože je to strategická otázka. A když se podíváme na otázku ocelářství, tak pro Evropy to není, pro Evropany to není považováno za strategickou otázku pro naše hospodářství. Pan Mittal, ten se chová pouze jako finančník a na rozdíl od všeho, co jsme se učili v našich eh, učebnicích eh, ekonomiky, místo toho, aby eh, tady přidával přidanou hodnotu, tak naopak klesá směrem dolů a ruší průmyslová centra v Evropě a snaží se pouze spekulovat. A nyní jsme u Catch the Eye. Mám tady tři žádosti o slovo. Pan Palony, chcete hovořit, ano, k tomuto tématu? Ano, nejdříve vy máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit velice stručně. Mám dvě otázky na pana komisaře Tajanyho. Nechci opakovat to, co, o čem hovořili kolegové. S mnoha otázkami souhlasím, s některými méně, ale e, uvědomuji si, že ocelářský průmysl má stěžení význam, ale někdy si jenom stěžujeme a nevidíme změny ve světě. Jestliže tady hovoříme o dominantním postavení, tak se hovoří o antitrastech. A my máme také ustanovení, které která pocházejí z roku 1957 a tenkrát byl svět rozdělen na dvě části. Na jedné straně byla Evropa, na druhé straně byly USA a dnes vypadá svět úplně jinak. Máme nové trhy. Indie, Čína, Brazílie a také eh, existuje zajisté negalá soutěž, ale ty to, tato stará, zastaralá ustanovení musíme změnit. A ty to fúze, jak to s nimi vypadá? Tady se provádí také určité spekulace. Pan Resterosi. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat paní Sartori za její iniciativu, která nám dává možnost diskutovat o problematice, která se nás přímo týká a také se týká tisíce pracovníků. Existují jednotlivé body, kdy my jako Evropané e, zbytečně a přehnaně e, bojujeme proti klimatickým změnám, ale ocelárny potřebují hodně energie a jsou nadále poškozovány s rozhodnutími ekonom, e, komise, kde se také stanovují minimální ceny pro budoucí aukce povolenek a to opět dopadne na ocelárny. V roce 2010 ji ztratili 10% a v dva, roce 12, 2012 pravděpodobně přijdou o další 12%. Jediná možnost je zavést cla pro do, výrobky, které jsou dováženy do Evropy. Do Evropy. Děkuji. A děkuji vám. A nyní prosím další řečník. Komisario Tajani, ieri pomeriggio un'intera città. Pane komisaři, jedno město v, v tam se zastavil čas, došlo k demonstracím hodně pracujících a zaměstnanců zastavilo svou práci. Také ve Štrasburku je ohroženo ocelářství a to ocelářství také, ocelárna je také uhrožena u nás v Pjombinu a to má dopady také na život v tomto městě. A my chceme, aby Evropská komise vyslela jasný signál k záchraně ocelářství. Ocelárny se nalézají v potížích eh, a musí čelit velké konkurenci především z Ázie. V z oceli vyšlo v roce 1951 budování Evropy. Právě proto je naší povinností reagovat a je naší povinností zachránit tento sektor. Jen dále je to strategický a prioritní sektor. Děkuji. A nyní za komisi pan komisař Tajany. Děkuji, pane předsedo. Jistě, je zcela jasné, že úvahy všech poslanců dnes večer se týkají také konkurenceschopnosti evropského průmyslového systému. Ocelářský sektor, jak již jsem řekl, při odpovědi na otázku paní Sartory je sektor rozhodující. Být dnes globálně konkurenceschopný znamená být eh, ve styku s nejrůznějšími podmínkami, které se mění. Eh, také to různí poslanci zmínili. Také v, na poslední radě o hospodářské soutěži jsme hovořili o otázce průmyslové politiky a síle průmyslu v globální srovnání. Podmínky se změnily eh, od roku 1950. Rozprava eh, je samozřejmě vedena také v komisi a k této otázce jsem připravil také korespondenci ze strany sedmi průmyslových zemí z Lucemburska, Francie, Itálie, Německa a dalších, kde se také trvá na eh, tom, aby tyto otázky byly eh, prodiskutovány, a to včetně otázky eh, státní podpory. Pan komisař Almunia, odpovědný za hospodářskou soutěž, má v úmyslu předložit návrh reformy Debatuje se i v komisi o této otázce. Vždyť musíme držet krok se změnou doby a také s e, pravidly pro hospodářskou soutěž. A toto je velmi e, důležité také pro ochranu jednotného trhu. Věřím že jsem pochopil, že toto je téma, o kterém musí být diskutováno. Je to téma, o kterém je nutné přemýšlet v následujících měsících. Chceme-li, aby průmyslový systém zůstal konkurenceschopný. Také otázka jednotného trhu, abych se zmínil o tom, co říkala paní Pérez, je dotčena pan komisař Barnier je zcela jistě přesvědčen o tom, že tato politika musí být prováděna na evropské úrovni. Vždy mě podpořil v iniciativách, a které jsem se snažil předložit, a to včetně této iniciativy pro ocelářský průmysl. Na politické úrovni je tomu tak, že zde jsou eh, tyto eh, motivace. 20 snížení emisí CO2, obnovitelné energie. I zde eh, máme také aspekt 20 HDP pro průmyslovou politiku. Samozřejmě je nutné toho udělat hodně v ocelářském průmyslu a také chci pohovořit o otázce ETS, tak jak to zmiňovali poslanci. Jsou zde vlastně dvě dvě otázky a komise na to odpověděla již pozitivně, co se týče tedy eh, vyrovnání. 85 bylo umožněno také pro eh, jednotlivé oblasti podpory ze strany státu a všechny sektory byly eh, začleněny, a to včetně ocelářství. Dále backloading. Zde komise předložila určitý návrh a nyní Eh, na tom musí pracovat evropští poslanci. Měli by o tom rozhodnout bez vás a bez rady není možné nic udělat pro tento sektor. Jednotlivé obavy jsem tady vzal na vědomí. Je však také nutné, na jedné straně přizpůsobit politiku ochrany životního prostředí a e, průmyslový e, sektor. Chtěl bych eh, ještě odpovědět, že se otevírají nové možnosti pro podporu a při vyhledávání surovin. Ocelářský průmysl eh, již předložil návrh pro nové partnerství PPP a eh, nazývá se to SPILE. Je jistě možné využít toto také v následujících finančních výhledech. A nyní eh, i když eh, hovoříme o surovinách a přístupu k surovinám. Je to otázka, eh, o které hovořil pan Melcer, paní Beres eh, rovněž se o tom zmínila. Samozřejmě, že vzácné zeminy nesmíme pokládat za jediný problém. I zde pro suroviny a pro ocelářství potřebujeme určitou strategii. Celá řada poslanců podepsali také také eh, dohody s neevropskými zeměmi a my jsme zahájili partnerství také pro získávání surovin. Toto je velmi důležitá aktivita, která v dnešním i budoucím finančním rámci bude eh, financována a Evropský parlament bude začleněn do těchto otázek. Nyní k ocelárně v Terny. Já se domnívám, že pan komisař komisař Almunia postupoval tak, že všechna ustanovení byla dodržována. A domnívám se, že i ocelárna v Terny byla ponechána tomto smyslu, což je pozitivní. Eh, prodej by byl mnohem riskantnější pro eh, toto průmyslové stanoviště. Já se domnívám, že je eh, nutné toto nechat pohromadě a tím na trhu je také lépe ochráněno know-how i zájmy zaměstnanců, co se týče výroby potrubí. Toto to nemůžeme zcela jednoznačně srovnávat. Nebylo to začleněno, jde eh, o jednotlivá stanoviště. Co mě se týče, domnívám se, že dnešní majitel je ochoten závod na výrobu potrubí prodat. To, o čem hovořila paní Angelili, je možné vyřešit eh, tak, že eh, toto průmyslové stanoviště se musí chránit eh, nejenom pro Itálii, ale pro celou Evropskou unii. Chtěl bych zdůraznit to, že průmyslová politika EU je zde nezbytná a v následují, na následující radě o hospodářské soutěži 10. prosince budeme hovořit právě o této otázce. Je to rada o hospodářské soutěži a zde především chceme projednat roli průmyslové politiky a posílit ji Chtěl bych poděkovat kyperskému předsednictví za to, že mé snahy byly podpořeny. 9.12. se pak mají setkat ministři pro průmysl a projednat automobilovou krizi, což je propojeno také s krizí v ocelářském průmyslu. Průmyslový sektor chce podpořit tyto sektory eh, tak, aby byly eh, více inovativní. Je to základní prvek pro překonání krize a na ochranu zaměstnanosti. Jsem přesvědčen o tom, pane předseda, že oběti na straně zaměstnanců a obyvatel jsou rovněž nutné, ale politika prorůstová a pro průmyslová musí doprovázet eh, tuto politiku v oblasti zaměstnanosti, protože jinak eh, to přinese pouze škody. Musíme tedy pracovat na obou frontách. V mé kompetenci je angažovat se pro politiku hospodářského růstu, tak aby Evropa byla eh, více konkurenceschopná. Děkuji, pane místopředsedo komise. A eh, v tuto chvíli tedy děkuji komisi a končím tuto diskusi a hlasování proběhne v prosinci. Další bod se týká příští eh, konferenci o mezinárodních telekomunikacích, eh, Mezinárodní telekomunikační unie.